Já tu mám sdělení podle článku 216 odstavec 4 našeho jednacího řádu vám oznamuji, že nemáme k dispozici žádnou žádost o, o opravné hlasování, které bylo oznámeno včera ve 12 hodin. To znamená, toto, eh, tato oprava je přijata. Nyní